že vám poděkuji, paní zpravodajko Fotiga, za velice pozitivní zprávu, pozitivní stanovisko a za souhlas s tím eh, závěrem dohody o spolupráci mezi EU a Afganistánem o partnerství a rozvoji. Po celých desetiletích války je Afganistán teď na nové křižovatce. Minulý rok byl nej, nejničivější pro civilisty od začátku války v roce 2001. A přesto rok 2019 by mohl být řečníkovi vypadl mikrofon. has engaged even more closely with the government of Afghanistan to accompany the country in this delicate moment of its history. This is Toto je cíl, který jsme si pro sebe stanovili v strategii pro Afghánistán z roku 2017 a v našich nejnovějších závěrech rady. Tato dohoda představuje první právní rámec, jimž se řídí vztahy mezi EU a Afghánistánem a je výsledkem dlouhého vyjednávacího procesu. Dohoda se nyní uplatňuje provizorně. Start Eh, našeho strukturovaného dialogu a spolupráce už slibně začal. Proběhly v roce 2018 dvě bilaterální schůzky, na nich jsme jednali o řadě klíčových otázek, na kterých jsme se domluvili s našimi afgánskými přáteli. A to včetně otázky lidských práv, otázek genderu a řádné zprávy věcí veřejných, eh, obchodních otázek, rozvoje, migrace. U všech těchto témat Afghánistán chce učinit velký pokrok ve prospěch svých občanů a my, Evropané, jsme nabídli podporu a pomoc. Věnujeme zvláštní pozornost postavení afgánských uprchlíků v regionu. Evropská unie nadále chce hledat kompletní a regionální řešení tím, že podpoříme důstojný a řízený návrat státních příslušníků Afghánistánu, kteří pobývají v sousedních zemích. A také chceme nadále uplatňovat regionální program pro migraci a nucené vysídlení. Ve své zprávě vykreslujete realistický obrázek situace v Afghánistánu. A já bych se chtěl trochu šířeji zmínit o současném rozvoji vedoucím k míru. Situace v terénu je nadále znepokojivá. Nevinní afgánští muži, ženy a děti nadále trpí tímto konfliktem. Nicméně jsou tady dobré důvody k naději, že snad konečně zemi čekají dobré zprávy. V únoru 2018 byly zahájeny mírové rozhovory s Talibánem, což je bezprecedentní příležitost k dosažení míru. Od září loňského roku také s Talibánem je jednají USA o stažení mezinárodních sil a o dodržování mezinárodních závazků. Je jasné, že trvalý mír nebude dosažen hned. E, potřebujeme nějakou trvalou dohodu a proto EU hodlá podporovat Afganistán před uzavřením mírové dohody během eh, uzavírání i po něm, tak aby skutečně ten mír byl udržitelný. V listopadu na ženevské ministerské konferenci pod záštitou OSN vysoká představitelka Mogheriniová eh, předložila konkrétní pětibodovou nabídku pro Afghánistán, která se týká toho, jak by EU mohla podpořit mírovou dohodu. Za prvé, můžeme pomoci tomu, aby mírový proces byl inkluzivnější. Za druhé můžeme pomáhat s reformami, včetně v oblasti bezpečnosti. Za třetí můžeme pomáhat s reintegrací bývalých bojovníků a jejich rodin. Za čtvrté můžeme eh, je, je, eh, fungovat jako ten, kdo bude garantovat mírovou dohodu a za páté můžeme podporovat eh, regionální obchod a vzájemné propojení. S našimi afgánskými partnery úzce spolupracujeme na přesnější definici naší pomoci. E, také jsme spustili konkrétní mírový mechanismus, který má pomoci s posilováním e, kapacit a s inkluzivním jednáním. Jak řekla vysoká představitelka v Ženevě, Afgánci chtějí jít kupředu, nelze jít zpět. V nadcházejících měsících budeme nadále spolupracovat s mezinárodním společenstvím, budeme se snažit podpořit lepší volební proces v letošních prezidentských volbách v Afghánistánu. Jak správně říkáte ve své zprávě, EU vynaložila velké finance na rozvojovou pomoc na bruselské konferenci o Afghánistánu v říjnu 2016 se EU a členské státy zavázaly k 5 miliardám eur a ty eh, nyní už začínají se skutečně vynakládat. Evropská rozvojová podpora pro Afghánistán se hodně zaměřuje právě na mír a budování státu a také se snaží podporovat Afghánistán v regionálním kontextu. S dalšími rozvojovými partnery se zabýváme tím, jak stávající rozvojové programy eh, uspůsobit mírovým scénářům. To by zahrnovalo i e, reformy, e, sociální soudržnost a přeshraniční obchod a vzájemné propojení. Afghánistán má jedinečnou šanci na mír. My, Evropané, uděláme vše, co je v našich silách, abychom pomohli afgánskému lidu tuto příležitost přetavit ve skutečně udržitelný mír. Děkuji. Děkuji. Děkuji bardzo, paní komisařu. E, Děkuji mnohokrát, pane komisaři, a další řečník je pan Engel, kterého zde nevidím, ale je zde pan Lange, takže prosím pan Lange za komisi INTA. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, milé kolegyně a milí kolegové, poněkud, dnes máme poněkud absurdní situaci. Máme tady schválit dohodu, která již přespěšně je uplatňována asi již rok a půl a ten vyjednávací proces neprobíhal v žádném případě transparentním způsobem. Takže já bych v podstatě měla říct, že takto se nemůže zacházet s Evropským parlamentem. A proto apeluji na radu a taky na komisi a říkám jim zcela jasně, není možné, aby dohoda byla předběžně uplatňována, aniž by tento demokratický demokraticky zvolený parlament s ním souhlasí. To vůbec není v souladu s naším chápáním demokracie. Máme stále jasné ujednání, že není možné předběžně uplatňovat dohodu dříve, než s ní bude souhlasit Evropský parlament. A já požaduji, aby komise a rada toto uplatňovaly jako všeobecnou zásadu. My jsme demokratická instituce Evropské unie. My máme právo být transparentně zapojeni a my máme právo přijmout té rozhodnutí nejdříve, tedy dříve, než jakákoliv dohoda vstoupí v platnost. Předseda, děkuji mnohokrát. A nyní prosím pan Zdrojevský. Předmluvcou. Wcale nie jest tak, że potrzebna jest zgoda Parlamentu Europejskiego do jakiejkolwiek współpracy. Ta współpraca natomiast wkracza w tej chwili w decydujący. Já tedy uh, si myslím, že tato spolupráce je nyní v rozhodující fázi. A já jsem rád v této rozhodující fázi, že eh, komise příznivě přijímá eh, naše doporučení. Jsem potěšen, že výbor pro zahraniční záležitosti má nyní odpovídající návrh a těším se na první formální spolupráci mezi Evropskou unii a Afghánistánem. Tato zpráva je velice komplexní a také velmi dobrá. Hovoří o strategických otázkách, o odpovědnosti regionálních aktérů, hovoří také o možnostech vytváření míru v Afghánistánu a rovněž o, o možnostech budování státu, neboť Afgánský stát je stále teprve ve fázi budování. Zmíní se rovněž lidská zpráva, která se v Afghánistánu často nedodržují. Hovoří se také o obchodu, o rozvoji ekonomiky, ale co je v tomto kontextu velice důležité, to jsou migrační procesy. Afghánistán se obává migrace z Iránu či z Pákistánu a je dobře, že v této zprávě zmiňujeme také meziodvětovou spolupráci. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní za skupinu SAD pan Frunzolika. Dámy a pánové, milí kolegové, dohoda o spolupráci, o partnerství a rozvoji potvrzuje závazek EU vůči budoucímu rozvoji Afganistánu během desetiletí rozvoje 2014-2024 v Afganistánu a pokládá základy pro trvalou podporu pro klíčové reformy v Afganistánu skrze toto je třeba také upozornit na to, že podstatné výzvy se objevují, které vyžadují další nasazení a také zdůraznuji konstruktivnější dialog o lidských právech, zejména právo žen, dětí a etnických a náboženských menšin, které jsou zásadním prvkem této dohody. Dohoda má rozvíjet vztahy mezi EU a Afganistánem v oblasti právního státu, boje s extremismem a terorismem, zlepšení veřejné zprávy, mír a rozvoj, boj s eh, pašováním a pěstováním narkotik, podpora udržitelného rozvoje a řešení globálních výzev, jako, je, jako jsou klimatické změny. Dámy a pánové, Afganistán se musí zdržovat před zapojením zástup, zástupných eh, aktérů v svém kon, kon, konfliktu, jinak bude vývoj ohrožen. Děkuji. Pan Austravičius na dvě minuty za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, pane komisaři, kolegové, chci poděkovat Aně Fotigo za vynikající práci na této zprávě, která nám byla předložena k projednání. Dohoda o spolupráci EU-Afganistán o partnerství a rozvoji povyšuje na novou kvalitativní úroveň tyto vztahy a přináší prospěšnou spolupráci. Je nepopiratelné, že Afganistan udělal významný pokrok v řadě oblastí a to Ana správně zmínila. Avšak bezpečnostní rizika, korupce a další jevy přetrvávají a ohrožují současné úspěchy. Afganistán je v klíčovém bodu svých dějin, protože bez další snahy veškeré pokroky a oběti by byly zmařeny. Odcho- předčasný odchod kolečných sil by měl negativní dopad a mělo by o něm být rozhodnuto při konzultaci všech spojenců. Evropská unie se zavázala k dlouhodobému partnerství s Afganistánem a tudíž po listopadové konferenci v Ženevě v roce 2018 Evropská unie ohlásila finanční balíček v hodnotě 474 milionů v zájmu reformy veřejného sektoru zdravotnictví a organizace voleb a také vyřešení problému s přemístěnou populací. Ale je třeba se zabývat eh, místním přístupem v rámci sousedství Afganistánu. Globální velmoci i místní komunita mohou připravit lepší budoucnost této země. A prvním krokem na cestě stability je mír. Dosažení mírové dohody mezi znepřátelenými stranami je prioritou v Afganistánu v této chvíli. A opravdu věřím, že budeme schopni v rámci procesu vyjednávání vytvořit vládu, která bude hodna toho slova. Zejména mírová dohoda nemůže ohrozit hodnoty demokracie, právního státu a Občané Afganistánu si to opravdu zaslouží. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Prosím o dodržování řečnické doby a nyní paní Lösing na minutu a půl za GUE. Děkuji. Je dobře, pokud cíle dohody s Afganistátem obsahují také odstraňování chudoby, realizace rozvojích cílů ESN, rovnost žen a mužů a že tyto cíle mají stejnou platnost ale nemůžeme říct, že nemáme žádnou zkušenost se strategiemi takzvaných neoliberálních reform, které jsou hlavní duchem nové dohody o spolupráci, o které dnes hovoříme. Již v roce 2003 Západ pomocí, s pomocí Mezinárodního měnového fondu v Afghánistánu zavedl neoliberální, tržně radikální reformy systému. Četné studie a zkušenosti z minulých let však dokazují, že takovýto, ta koncepce je nevhodná, že nezlepší sociální situaci obyvatelstva a nepřispěje k stabilizaci země. Dnešní situace v Afghánistánu je skutečnou katastrofou, ale já se obávám, že dohoda za podpory zahraničních přímých investic, tedy soukromého sektoru, což vede také k vykořišťování přírodních zdrojů, že tato dohoda tímto způsobem této trpící zemi nepomůže, ale zejména zvýší zisky evropských podniků, což je jejím cílem jasným. Tato pod- dohoda navíc předem, a tady dávám vykřičník, předem obsahuje neformální díl o navracení uprchlíků s cynickým názvem Společná cesta vpřed. Jde o to navracet africké uprchlíci společně zpět a vrací se na smrt. A tato naprosto nelidská praxe musí být okamžitě ukončena. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Gomeš. Děkuji. My tady máme mise Insight, další mise ECPO, policejní mise a další mise Evropské unie, které chtěly propůjčit hlas tomu, co utlačoval režim Talibádu, zejména ženy a etnické menšiny. Krvavou lekci nám ukázala historie v Afghánistánu. Není tady mír a nikdo neví, jak by mohl být, když ovládají Afghánistán ti takzvaný warlords. Talibán vojáci se stěhují z Afghánistánu, což je velice znepokojivé. Rovněž nenasloucháme hlasu občanské společnosti, žen a ani se nedokáže prosadit zvolená vláda. Území, která se podařilo osvobodit, jsou opět ohrožena. Nezlepšuje se situace afgánského obyvatelstva ani dětí. Afgánci jsou velice utlačováni. Jak chcete vyjednávat s takovouto zemí? Taliban se prosazuje proti všem, proti Evropské unii, proti vojenské přítomnosti. A Evropská unie co dělá? Tady přijímá dohodu o spolupráci a partnerství. Vždyť ta dohoda vůbec nemá žádnou cenu, to je pouze kus papíru, který k ničemu nevede. My potřebujeme něco skutečného, skutečnou pomoc Afganistánu a musíme poskytnout veškeré naše cíly pro humanitární pomoc, abychom zachraňovali lidské životy, nejenom civilního obyvatelstva, ale také afgánských vojáků, aby konečně v této zemi zavládl mír. Děkuji paní bardzo. Teraz paní Gil, jedna minuta. Paní Gil na minutu. Vážený pane komisaři, znám dohodu mezi EU a Afganistánem a bylo by lepší, kdyby byl parlament dříve informován o jednáních především pokud jde o obchod a investice. Nicméně s ohledem na to, že Washington už netlačí na nějaké vojenské výhody, tak se tady otvírá prostor pro diplomaci a EU musí podpořit politické řešení konfliktu v Afghánistánu. Mám ale řadu otázek na komisi. USA a Taliban jednají, mají návrh mírového rámce, ale ten zatím nebyl zveřejněn. Není jasné, zda tam jsou zaručena práva afgánských žen a menšin. Vzhledem k tomu, že EU se snaží podporovat úlohu žen ve veřejném životě, jak můžeme zajistit, že toto úsilí nevyjde na prázdno a poté, co Taliban znovu získá politickou úlohu. Za druhé, není tady žádný rámec eh, odpovídající rozhovorům z Dauha. Ani USA, ani afgánská vláda to nevedou. Jak eh, zajistíme, že se s tím stotožní země jako Pakistán, Čína, Indie a Irán? A konečně, jak zajistíme, že afgánská vláda bude klíčovým subjektem v jednáních o mírovém procesu? Děkuji. Děkuji. Nyní eh, máme už postup Catch the Eye. Paní Ward, prosím. Členské státy EU nadále mm, považují Afghánistán za bezpečnou zemi. Díky tomu mohou vracet do země lidi, kteří přišli do Evropy žádat o azyl, často velice nebezpečnými cestami. Ovšem bezpečnostní e, situace v zemi se vážně zhoršila a Taliban nyní kontroluje významnou část území. Je pokrytecké a neodpovědné, když členské státy tyto lidi vracejí do země, kde jim jasně hrozí pronásledování, zvláště ty, kteří hledají útočiště v Evropě po té, co se stali cílem kvůli jejich spolupráci se západními silami. Pak tady je problém vyloučení žen a mladých lidí z rozhovorů mezi USA a Talibánem. Kolegyně Ana Gomez nás upozornila minulý týden na významnou iniciativu. Skupina afgánských žen vydala výzvu, eh, protože jsou zatím vyloučeny z rozhovoru a je třeba, aby jejich hlas také byl slyšet, má být zachován mír a aby se tedy zajistila i práva žen v této zemi. Děkuji. A paní Lalo, Lalond má slovo na minutu. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, byl uzavřena dohoda mezi Talibanem a USA, je to před několika hodinami v Dauha a včera, ale Taliban zaútočil na 50 členou skupinu afgánských vojáků, z nich 16 bylo zavražděno. Před deseti dny také byli zabiti afgánští vojáci. Talibánci stále odmítají jednat s afgánskou vládu přes opakované eh, žádosti afgánské vlády. Místo toho Taliban útočí na afgánskou vládu, která už kontroluje pouze 50 území. Eh, tento, tato jednání mají vést k návratu Talibánu k moci eh, díky oslabování vlády to by byla veliká hrozba pro základní práva a svobody Afgánců a především Afgánek. Celá afgánská společnost je znepokojena tím, že by mohl vzniknout talibánský islámský emirát, jako tomu to bylo v roce eh, v 90. letech. A Evropa kvůli své vlastní důvěryhodnosti nemůže eh, krýt takovou možnost po té, co 20 let investovala v Afganistánu. Pane komisáři, nemůžeme dopustit, aby se eh, Afgánci znovu dostali pod jarmo Talibánu a to ani ve jménu míru. Děkuji. Děkuji, paní. Děkuji. A pan Eterič nyní. Děkuji. Při jednání Afganistánu historicky neovládnutelné neovládnutelný stát Evropská unie má dobré úmysly, chce vložit miliardy do vybudování státu, ale snaha je tu skutečně vybudovat demokracii při budování státu. Rusko, Spojené státy a Britská říše selhali při snaze vnutit svou moc a prosadit se v Afganistánu. A nic nenasvědčuje, že by se tu něco změnilo, že by se prosadila eh, měkká síla v Afganistánu. A dohoda o otevření hranic a umožnění, aby se jejich ekonomika rozvíjela, aby lidé se vzdělávali skrze obchod a ekonomický růst, který přijde s volným obchodem. Všechno ostatní je neodsouzeno k neúspěchu. Děkuji. Další řečníci, pan Castaldo. Grazie. Děkuji vám, pane předsedající, vážení kolegové. Afganistán Eh, nes, nesmíme opomínat, musí na ně myslet naši občané. Už jenom proto, kolik eh, vojáků z našich států tam padlo a obětovalo tam svůj život, a které bych tady chtěl vzpomenout. Afghánistán i EU potřebují dohodu, která udrží bilaterální politický dialog tak, aby se zajistila stabilita země. Nesmíme ale také zapomínat na práva občanů, právní stát, reformu soudnictví, udržitelný rozvoj a boj s korupcí. Dochází k velkým změnám v regionu a, stabilita Afganistánu by tedy byla prospěšná pro obě strany bez snah EU toto nebude možné a situace do budoucna by byla obtížná. Ta dohoda zajistí nejen stabilitu, ale také přesnou kontrolu finančních prostředků, tak aby tyto prostředky byly využity skutečně ve prospěch místního obyvatelstva. Ta cesta je náročná, ale toto je první pozitivní krok. Musíme nechat otevřená dveře naději pro eh, afgánské občany. Děkuji. Děkuji Děkuji a na závěr rozpravy poprosím pana komisaře Memicu o slovo. Prosím, máte slovo. Vážení poslanci, dovolte mi poděkovat za užitečnou rozpravu. Dospěl jsem k závěru, že bychom měli pokračovat v naplnění kooperační dohody s Afganistánem a v celkové snaze EU podpořit Afganistán. To je zvláště důležité v této chvíli, kdy rostoucí závazky celého mezinárodního společenství je zapotřebí. Budeme, zapojíme Evropský parlament a budeme ho informovat o probíhající práci a dialogu. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A paní zpravodajka Fotiga dokončí naši rozpravu pane komisaře, kolegové. Tuto dohoda je prvním právním základem pro vztahy mezi EU a Afganistánem a měla by platit v následujícím desetiletí. A musíme ji využít v plné míře, abychom i nadále zajistili mír a stabilitu a rozvoj. Sociální udržitelnost v této zemi, ten úkol je skutečně obtížný a chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a všem osobám, které přispěly k této zprávě poradcům z mé politické skupiny, samozřejmě sekretarátu AFETu a také svým vlastním asistentům. Děkuji vám. Děkuji. Končím společnou rozpravu. Hlasování proběhne zítra. Děkuji všem, kteří se na ní podíleli. A nyní přistoupíme k následujícímu bodu. Je to zpráva pana Lopeze Aguilara, o dohodě o přidružení mezi Evropskou unii, Monakem, Andorou a San Marinem. A jako první promluví pan poslanec Aguilar, zpravodaj této zprávy. Máte čtyři minuty. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající, vážený pane komisaře Mimico. Eh, je pro mě eh, ctí vystupovat zde jako zpravodaj pro doporučení Evropského parlamentu k dohodě o přidružení eh, mezi EU a Monakem, Andorou a San Marinem. 22. prosince 2014 Rada eh, komisi jménem členských států požádala o dojednání eh, dohody o přidružení s těmito třemi mikrostáty. Evropská komise už projevila tuto snahu v roce 2012, ale toto je poprvé, kdy má Evropský parlament příležitost diskutovat o návrhu doporučení v níž parlament definuje svůj postoj ještě před koncem tohoto volebního období o probíhajících jednání. Připomínám, že ta dohoda o přidružení může vstoupit v platnost teprve po souhlasu Evropského parlamentu. Tento parlament se tímto posílil, má teď poslední slovo u eh, dohod, eh, které dojednává EU s dalšími státy. Jedná se tedy o Monako, Andoru a San Marino. Jsou to země, které s námi mají spojení i historické. Já se zabývám komparativním ústavním právem a bylo to pro mě tedy velice zajímavé, protože samozřejmě právo musí být dodrženo během celého sjednávání dohody je to, tato dohoda je zajímavá nejenom pro Francii, Itálii, Španělsko, tedy státy, které s těmito zeměmi hraničí, ale je to zajímavé pro celou EU. Jsou to důležití společníci pro budoucnost EU navzdory tomu, že to jsou mikrostáty, že mají malou rozlohu, a také malý počet obyvatel. Ale v souladu s prohlášením eh, článku 8 smlouvy eh, můžeme eh, zde postupovat flexibilně, realisticky. Při, tyto země mohou přijímat čtyři svobody, komunitární právo, ale zároveň je třeba respektovat specifika a schopnost absorbovat eh, komunitární aky ze strany těchto tří mikrostátů. Pokud jde o zavedení zmiňovaných čtyř svobod eh, u malých zemí s malým počtem obyvatel, je třeba zavést nějaké dočasné výjimky, které lze eh, v průběhu času revidovat na základě vývoje toho, jak tyto státy Eh, se budou schopni, eh, schopni uspůsobit tak, aby opravdu to, ta, to provádění eh, těch svobod bylo přiměřené. Také potřebujeme mít mechanismus pro řešení sporů. Tady se nejedná samozřejmě o zapojení do EU, jedná se o dohodu o přidružení bez přistoupení k EU, což je něco jiného. A na závěr bych chtěla ještě zdůraznit jednu zajímavou věc. Daňové otázky nejsou součástí vyjednávacího mandátu a je třeba ale ocenit snahy těchto tří mikrostátů o transparentnost v daňové oblasti. Také se snaží spolupracovat v oblasti eh, praní špinavých peněz a financování terorismu. Myslím si, že je třeba vyzvat tyto tři státy, aby pokračovaly v této dobré cestě spolupráce s OECD a dalšími mezinárodními organizacemi. Tyto státy jsou eh, součástí eh, Rady Evropy, příslušné skupiny boje proti korupci a my tedy oceňujeme vítáme jejich úsilí. Doporučení eh, zdůrazňuje vztahy s pohraničními státy, tedy se Španělskem, Francií a Itálií a také vyzývá k zajištění lepší spolupráce v oblastech eh, vzájemného zájmu a různých horizontálních politik. Ještě bych chtěla říci, že u Andory je třeba zdůraznit snahy v oblasti finanční regulace, především pokud jde o tabákové výrobky. Tady mají dohodu nejen s EU, ale také se Španělskem, které eh, o to Andoru žádalo. Eh, u San Marina musíme zdůraznit eh, prozatímní problémy s vývozem do členských států a u Monaka je třeba říci, že tam je velice malý počet obyvatel a navíc je třeba říci, že vlastně samotných Monačanů je v Monaku méně než jiných obyvatel a je tedy třeba eh, opravdu postupovat inteligentně a flexibilně, aby tato jednání byla nakonec úspěšná. Děkuji, pane předsedající. Eh, děkuji panu Barco. I teraz... Eh, děkuji. A nyní paní vysoká představitelka bude zastoupena panem komisařem Mimicou. Asociační dohoda s Andorou, s Monakem, Andorou a San Marínem zintenzivnila. Cílem je dokončit jednání v červnu o rámci této dohody. A potom bude trvat další dva roky vyjednávání poku- kvůli vysokému objemu legislativy EU, který musí být schválen našimi partnery. Jak bylo správně zdůrazněno ve zprávě zpravodaje López Aguilar, máme vynikající vztahy se třemi menšími státy. Tyto tři země jsou pyšné na své dějiny a nezávislost. A přesto máme mnoho společného. Jsme součástí jedné evropské rodiny a je přirozené se snažit o ještě užší partnerství s nimi. My si vážíme jejich snahy usilovat o plnou integraci do vnitřního trhu. Andorra, Monaco a San Marino učinili velkou snahu směrem k finančnímu ekonomickému oživení a v duchu budoucí asociační dohody. Například již transponovali některá pravidla vnitřního trhu Evropské unie. V souladu s vaším návrhem doporučení i nadále povzbuzeme naše partnery, aby usilovali o podporu členských států, pokud jde o převzetí AKI. A to bude vyžadovat významnou administrativní kapacitu. A spolupráce se zeměmi EU může být velkým přínosem. Vítáme, že zdůrazňujete návrhu doporučení význam eh, uchování celkové eh, jednotnosti a nedotknutelnosti vnitřního trhu a dodržování základních svobod. A plně sdílíme názor parlamentu a Unie nebude ustupovat od hlavních zásad vnitřního trhu. To je také naše vodítko při vyjednávání se Švýcarském a Spojeným královstvím. Jakákoliv dohoda bude spadat do mezí těchto pravidel a zásad. Avšak v těchto mezích určitě existuje prostor pro prostředkování, které bude brát v úvahu specifické postavení našich menších partnerů. V tomto směru doporučení Evropského parlamentu jsou velmi vítána a přicházejí v pravou chvíli. Evropská unie se snaží o globální dohodu, s plným přístupem na vnitřní trh Evropské unie. A tudíž budou pokryty všechny svoboda pohybu kapitálu, osob, služeb a zboží. Základní princip je stejný. Jeden trh, jedna pravidla. Neexistuje částečná integrace. Čtyři svobody nemohou být odděleny a mezi sebou stavěny do určité hierarchie. Evropský soudní dvůr by měl mít výločnou pravomoc pro jednotný výklad aplikaci dohody i pro řešení sporů v poslední instanci. Komise jako strážkyně smluv by měla mít pravomoc monitorovat celkové naplňování dohody, včetně oblasti státní podpory. V souladu s doporučením parlamentu a s evropskými smlouvami budeme se pečlivě zabývat andorskými, monadskými a sanmarinskými dohodami o přechodných obdobích, zejména co se týče právo usadit se, volný pohyb pracovníků a volné poskytování služeb. A tyto požadavky by měly být odůvodněné a přiměřené. Asociační dohoda by měla být jasnou situací win-win a krokem k jednotnějšímu evropskému kontinentu. Děkuji. Děkuji komisaři. Přeji vám všem hezké odpoledne. A nyní si vyslechneme názory politických skupin za EPP. Pan Žovko, prosím. Mikrofon. Uh, right. No. Now it's working. <laughs> Sorry. Grazie, signor presidente. Honorable chair, dear colleagues. Vážený pane předsedo, milí kolegové, bylo mi ctí, že jsem byla stínovou zpravodajkou. Chci poděkovat eh, panu Aguilarovi za vedení v této věci. A důležitý aspekt je uznání územního rozměru těchto států a jeho dopady. Spolu s kolegy jsem eh, navrhla doporučit vytvořit ústavní rámec, který by pomáhal těmto třem státům naplňovat asociační dohodu efektivním způsobem. Bez pochyby Evropský parlament musí povzbuzovat eh, dohodu s Monakem, Andorou a San Marinem. Všechny tři země jsou obklopeny evropskými členskými státy a jasně sdílejí naše dějiny a kulturní hodnoty. Tyto tři státy mají každý po svém v úmyslu pokračovat v reformách. A zejména co se týče eh, regulace v oblasti finančnictví a bankovnictví. A sváním této smlouvy usilujeme o dosažení globální dohody, která by vycházela z našich dlouhodobých vztahů s našimi sousedy. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji za SD, pan Benifej, na jednu minutu. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za spolupráci. Dohoda o přidružení je významným krokem v budování eh, Evropy. Dnes zapojujeme tyto tři země, které vždy byly součástí evropské historie, ale zatím stály stranou eh, unijního projektu abychom eh, zlepšili dohodu a také díky dialogu s mou politickou rodinou, tedy s, s sociální demokraty ze San Marina jsem předložil dva pozměňovací návrhy, které se týkají vědeckého výzkumu a interakce mezi Evropským parlamentem a parlamenty zmiňovaných třech zemí. Tyto eh, jednání mohou být příležitost pro opatření v oblasti investic a také pro vzájemnou výměnu u mm, akademického výzkumu. Je také třeba eh, mít pravidelná slyšení národních delegací v Evropském parlamentu během jednání. Je třeba, aby eh, tato, tyto tři země eh, byly co nejrychleji eh, zapojeny, tak abychom mohli snáze řešit případné kontroverze. V dnešním světě čím, čím víc jsme jednotní v evropském prostoru, tím jsme všichni silnější. Děkuji. Děkuji nyní za EKR pan Tenok na minutu 30, prosím. Vážený pane předsedající, zeměpisná kulturní situace v EU a těchto třech mikrostátech je dosti podobná. Už nyní tady máme politickou i praktickou spolupráci s nimi. Všechny tři používají euro. Andorra a San Marino jsou členy Evropské celní unie. Tyto tři státy dohromady mají asi jenom 150 tisíc obyvatel, což je vlastně třikrát méně než Malta, která má, je nejméně zalidněným členským státem. Je tady tedy nerovnováha mezi oběma vyjednávacími eh, stranami. A já jsem rád, že zpráva se snaží eh, zavést určitá zjednodušení eh, s ohledem na těžší pozici mikrostátů v dohodách o přidružení tak aby tady nevznikalo, eh, nevznikala nepřiměřená zátěž pro ty tři státy kvůli eh, malé velikosti eh, například jejich státní služby. Vzhledem k jaké je situaci moje země kvůli Brexitu, je mi jasné, jak jsou nedělitelné ony čtyři svobody od jednotného trhu. Jasně se to ukazuje i u Spojeného království, kdy svoboda pohybu eh, jako jediná svoboda by byla problematická, ale u těchto tří mikrostátů můžeme postupovat jinak. Jako stínový zpravodaj bych také chtěl poděkovat panu Lopesi Aguilarovi za pozitivní přístup během jednání o našem textu a velice rád budu zítra hlasovat pro. Děkuji. Děkuji za zelené pan Sole, prosím. Gracias, Andorra, San Marino a Monaco jsou tři evropské země, která mají historická, politická, socioekonomická specifika, která jsou zřejmá a mají dobré vztahy se sousedními zeměmi. Zároveň eh, ale eh, my jako EU bychom měli mít užší eh, vazby s těmito zeměmi a dohoda o přidružení je určitě příležitost ke zlepšení a modernizaci těchto vztahů. Je to důležité Ehm, doufám, že tato jednání ehm, budou brzy eh, dovršena. Je třeba, aby veřejné mínění v našich zemích, zvláště v odvětvích, která by tím mohla být ovlivněna, budou, eh, bude řádně informováno o průběhu jednání. To musí být transparentní. U Andory je eh, třeba uznat snahu této země, pokud jde o změny ekonomického modelu. A pro zavedení transparentního daňového režimu, který bude odpovídat evropským a mezinárodním eh, standardům v této oblasti. A je třeba, aby tedy Andora pokračovala v těchto reformách a lépe v této věci spolupracovala s Evropskou unii. Děkuji. Děkuji a nyní eh, pan Fisas na jednu minutu, prosím. Vážený pane komisaři, nejprve bych chtěl poblahopřát zpravodaji Lopezi Aguilarovi za vynikající práci. Tato dohoda je velice relevantní, i když se jedná o malé státy, nacházejí se vlastně na území EU. A proto je třeba, aby tyto státy se mohly účastnit evropského vnitřního trhu. Já mám radost především z Andory, protože je nám blízká a navíc jsem předsedou skupiny pro přátelství mezi EU a andorským knížectvím. Také musím říci, že e, Andora opravdu vyvinula veliké úsilí, aby se přizpůsobila evropským standardům a smazala tu pověst daňového ráje. E, tato země už není eh, nejasným temným hospodářstvím, snaží se o transparentní přístup. Je to eh, dnes vzorový stát, který má vysoké eh, standardy sociálního státu. A tyto tři státy samozřejmě kvůli své charakteristice nemohou být součástí EU, ale měli bychom jim umožnit maximální integraci. Děkuji a nyní pan Asiš na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo státy Andora, Monaco, a San Marino. Tam je, eh, vlastně pracuje asi 50 tisíc Evropanů z toho důvodu, že tyto státy jsou blízko našim evropským státům a samozřejmě mají podobnou historii jako naše země EU. Proto je důležité, že tady obnovujeme naši politickou institucionální prozánovanost těmito státy, které v podstatě budou mít stejnou rovnost zacházení, jako, zacházení, jako kdyby byly státy EU. San Marino, Monaco Andorra v důsledku globalizace se staly zranitelnými státy a proto je pro ně důležité, aby měli dobrou spolupráci s Evropskou unii, což je důležité jak ze sociálního, tak z ekonomického hlediska tento dohoda pro přidružení je velice důležitá a přibližuje tyto země do evropského vnitřního trhu. Je tedy třeba, aby tyto státy se ovšem snažily se více přiblížit evropskému AKI, zejména co se týče finančních služeb, bezpečnosti a výměny informací. Proto je tedy velice významné, že tady máme to přiblížení těchto států k AKI a tato dohoda si rozhodně zaslouží podporu Evropského parlamentu a o to spíše, že tady máme speciální speciální delegaci, která bude vytvořena a bude se věnovat mezi parlamentnímu dialogu mezi EU a těmito státy. Děkuji, každý a pan Pregoven, minutu. Thank you. Děkuji. Takže ty tři mikrostáty jsou další na řadě. Asociační dohoda a připomíná mi to postavu, která se blíží a neustále se snaží něco spolknout. A nedochá, komise říká, že není možná částečná integrace. Je třeba zapracovat a strávit celou řadu zákonů a předpisů, ale kladu si otázku, jak dlouho to bude trvat. A Mám na mysli zejména bankovní režimy v těchto státech. Jak dlouho budou tolerovány, až se budou blížit k Evropské unii a jednotnému trhu a dalším pravidlům? Moje rada pro tyto tři vynikající mikrostáty by bylo, dávejte si pozor, blíží se příšera, která je už u vás. Pan Tremosa na jednu minutu. Moltes gràcies, senyor president já ve svém stručném vystoupení bych chtěl poblahopřát panu eh, zpravodaji, stínovým zpravodajům a také panu Santiago Fisasovi, protože odvedli vynikající práci. Já jsem rodák eh, z pyrenejí z mm, údolí poblíž Andory. Andora vždycky eh, v posledních letech odvedla skvělou práci navzdory tomu, že životní podmínky v této oblasti byly vždy náročné a já bych tedy chtěl poděkovat všem spolupracovníkům za jejich odhodlání a nasazení eh, v tom také, jak uznali práci Andory eh, a jejich vlády, jejich parlamentu a celého obyvatelstva. Tato země se skutečně snaží přiblížit osvědčeným postupům v Evropské unii. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane předsedající Monako, Andorra a San Marino, to jsou tři mikrostáty, které jsou známy a vždy byly jakožto daňové ráje jako regiony, kde mají svá sídla velké nadnárodní koncerny a kde bydlí velmi bohatí lidé. To je tedy jejich role, kterou tyto země sehrávají. Dnes ovšem máme dohodu o spolupráci a předpokládáme, že tomu v budoucnu již tak nebude, že tyto země nebudou hrát roli daňových rájů. Ovšem, bude to tak skutečně? Budou ty země transparentním způsobem uplatňovat pravidla Evropské unie? Pro mě je to otázka. A dále se ptám, může někdo v Monaku skutečně prosadit rozhodčí soudy? Co se stane s určitými právy, například s diskriminací žen či s pokusy eh, odebírat eh, právo na péči o děti, jak to vypadá s bankami, tam je to také značně problematické. A těchto otázek je celá řada. V rámci flexibility a ve jménu flexibility nemůžeme dovolit veškeré tyto neakceptovatelné praktiky. Pan je poslední příspěvek. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poblahožovat eh, kolegovi Fisasovi za práci, kterou odvedl na tomto tématu. Musím říct, že Evropská Unie knížectví Monacké, Andorské knížectví a Republika San Marino sdílí společnou historii a společné výzvy mají euro jako členem měnu. Hovoří eh, úřední jazyk EU, jsou tedy velice blízké geograficky zakládajícím státům EU a mají již mnoho dohod s Evropskou unii. Například Andorra z roku 1990, tady má obchodně celní dohodu, která stále eh, je v platnosti před evropskými bojovy. A z důvodu té pravidelné konvergence z Evropské unie v posledních čtyř letech, zejména v oblasti finanční, daní a boje proti pravitem peněz a financování terorismu. Nyní si myslím, že můžeme dokončit vyjednávání o této hodě. Je důležité, v současném světě prohloubit integrační proces těchto zemí, aby byly zakotveny v evropském kontextu a tím se posílila konkurenceschopnost celé Evropské unie celosvětově. Děkuji. Děkuji a nyní pan komisař má slovo na odpověď. Pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, schválení to doporučení je včasné a užitečné. Chci poděkovat poslancům za jejich vystoupení, komentáře a návrhy, které dnes zazněly. A také ve výboru AFE 24. ledna. Jsem velmi vděčný za politickou podporu parlamentu rychlému uzavření asociační dohody jednání s Andorou, Monakem a San Marínem. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. A nyní eh, zareaguje zpravodaj, pan López Aguilar. Děkuji, pane předsedo. Eh, v tomto závěrečném vystoupení bych chtěla říct, že opravdu na mě udělalo dojem, jak kolegové eh, konstruktivně a pozitivně hodnotí výsledek naší práce bez ohledu na to, z jaké jsou politické skupiny. A to je tedy vidět, že Evropská unie se dívá pozitivně na tyto tři mikrostáty, které jsou součástí eh, kartografie evropských hodnot a evropských dějin. A teď bych chtěl ještě eh, upozornit na to, že toto je opravdu příležitost. Máme tady eh, společné prohlášení EU a těchto tří mikrostátů. Podobně jako máme zprávu o doporučeních pro současný postup jednání. My chceme tímto tato jednání podpořit a přispět k tomu, že budou úspěšně dokončena s přihlédnutím ke specifikům každého ze tří stát. Dále je třeba také postupovat didakticky, protože se jedná o tři demokratické země. Některé kritiky, které tady zazněly, jsou uh, určité Eh, možná oprávněné, ale také by se daly vyjádřit k různým dalším členským státům. Tyto státy eh, potom budou ratifikovat eh, dohodu o přidružení a proto je třeba ukazovat na přínosy této dohody v rámci toho velkého evropského projektu. Oni nechtějí být kandidáty na přistoupení, ale na přidružení k EU. A ještě chci také vyjádřit eh, uznání snahám těchto zemí o přizpůsobení jejich právních řádů eh, tak, aby opravdu mohla být realizována tato dohoda o přidružení a já doufám, eh, že tato dohoda brzy se stane realitou. Děkuji vám všem. Děkuji panu Lopezi Aguilarovi a blahopřejeme k vaší práci. Tím končí rozprava. Hlasování proběhne zítra. Máme tady zpravodaje pro další text. Adesso l'ordine del giorno. Na pořádu jednání nyní máme zprávu pana Lökegarda, který už rychlým krokem vstupuje do sálu a jedná se o požadavky na přístupnost u výrobku a služeb. A já tedy uděluji slovo zpravodaji. Prosím. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. V Londýně se právě něco odehrává, ale budu stručný. Milí kolegové, je to významná chvíle pro nás, pro všechny. V celém parlamentu, ale i v celé Evropské unii. Tato legislativa nám umožní zaručit přístupnost výrobku a služeb. Je to důležité, když jsme postiženi, ať máme problémy jakékoliv, je třeba mít přístup k televizi, k počítačům, ke všem službám, které se vám nabízejí a všichni uživatelé budou posuzováni stejně. Bude možné získat pomoc, informace a zjistit, jak tedy dosáhnout přístupnosti. Budeme moci používat veškeré automaty, které jsou na ulici. To je velmi důležité, protože prozatím to není vždy možné, aby měli všichni stejný přístup k těmto výrobkům. Tuto harmonizaci očekáváme velmi dlouho. Byla ambiciozní a byla již v umluvě OSN pro osoby s postižením. A konečně jsme toho dosáhli. Je to pro nás velký den. Bylo, trvalo to dlouho, ale podařilo se to konečně. A proto existují konkrétní příklady této dohodě je zřejmé, že například platební terminály budou dostupné pro všechny. V dopravě, v autobusech, ve, v tramvajích. Parlament také zahrnul do tohoto návrhu veškeré výrobky, Také jsme zajistili, aby mikropodniky nebyly nuceny uplatňovat vše, co je v textu, aby to nevyvolalo nepřiměřenou zátěž. Přesto je tu požadavek na přístupnost, která by byla funkční. To znamená, že třeba vše obnovovat, aby nové výrobky byly přístupné je vše ideální není. Je to dobrý kompromis. Tento návrh je kompromisem a v, v budově, ze které se poskytuje služba, tato možnost bude existovat. A to zde konečně navrhneme. A vše, co je pozitivní u tohoto návrhu, to je výsledek nakonec kompromisu. A skutečně zde existují možnosti pro významný pokrok ve všech oblastech Komise bude muset vyhodnotit následně v následujících letech, zda členské státy skutečně vše řádně uplatnili. A věřím, že i parlament podpoří můj text. Děkuji za výbor pro zaměstnanost. Na minutu a půl máte slovo. Hosszú út vezetett idáig. 2009. Děkuji. V roce 2009 jsem byl prvním poslancem Evropského parlamentu, který je němý. V roce 2011 byl přijat balíček o mobilitě lidí s postižením a také strategie pro osoby s postižením, která platí do roku 2020. V této své zprávě jsem se obrátil na komisi a apeluji na ní, aby připravila opatření, která pomohou lidem s postižením. Rovněž zdůrazňuji, že bezbariérový přístup je důležitý požadavek na evropské úrovni, že je třeba vytvořit rámcové podmínky pro bezbariérový přístup právě na úrovni EU. Během posledních pěti let jsme bohužel neměli možnost vytvořit právní akt, ale v roce 2011 Evropská komise takovýto právní akt připravila a po tříleté práci se odvažuji tvrdit, že máme dobře vyvážený text, který zajišťuje jak sociální integraci osob s postižením, tak eh, pozitivní dopad na ekonomiku. Ke konci tohoto volebního období ke kterému se nyní blížíme, jsme museli pracovat velice rychle. Já jsem skutečně hrdý a zároveň dojat. A rád bych eh, jménem všech lidí s postižením vyslavil velká slova díků. A prosím vás, pokračujte i v budoucnu po této cestě dále. To, čeho jsme dokázali včera, to dokážeme zítra pokud na této věci budeme i v budoucnu pracovat. Rád bych poděkal volal panu zpravodaji, opakuji, vznikl dobrý text a já ho rád svým hlasem podpořím.